jednacího eh, řádu, jednacího řádu programu Eh, závěrečný eh, konečný návrh pořadu jednání, který byl schválen v souladu eh, s článkem 137 a byl schválen 30. února. A ehm, co se týče pondělka, nemáme tady žádné změny, takže pondělí zůstává bez změny, jak to máte v materiálech. Dostáváme se k úterku. Tady skupina zelených a e, Svobodná Evropská aliance a skupina e, e, Aliance liberálů a demokratů pro Evropy požádali, aby bylo zahrněno v to prohlášení místo předsedkyně komise a vysoké představitelky Unie pro zahraničně záležitosti a bezpečnost. Týká se to státního, pardon, právního státu v Rusku. Mělo by to být zahrnuto do programu na úterý dopoledne. Nejprve bych chtěl dát slovo paní Harms, aby tento návrh mohla předložit. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že na jedné straně z důvodu zkušenosti mm, Chodorkovského a tohoto případu bychom měli nezbytně diskutovat o tom, jak vypadá situace s právem v Rusku. Dále se domnívám, že z hlediska mm, voleb do Dumy ještě na podzim, máme dobré důvody pro to, abychom se zabývali situací mm, v tomto státě. Myslím si, že právě aktuálně my jsme stále konfrontováni s tím, zda um, naše vztahy sousedství by neměly být výrazněji poznamenány otázkami lidských práv. Mnozí si kladli kritické otázky ohledně Egyptu a Tuneska a kladli si otázku, zda se vždy diskutovalo o tom, co je nezbytné. Nebyla bych ráda, kdyby takováto nedbalost tady eh, existovala i z hlediska tohoto východního státu. Proto myslím, že eh, tento týden, zítra přesně řečeno, bychom měli tento bod dát na program. Děkuji bardzo. Pan przewodniczący Verhofstadt chciał się wypowiedzieć za wnioskiem. Pan verhofstadt eh, pro tento návrh chci se eh, vyjádřit na podporu návrhu paní Rebeky Harms. Od té doby, kdy jsme sformulovali tuto žádost na konferenci předsedů a ještě teď na plenárním zasedání jsme dostali eh, se, se nám dostává stále většího tlaku z ruské strany, abychom to nedělali. Kristina Ulan před několika týdny uspořádala seminář na téma právního státu v Rusku a přijala teď zástupce ministerstva zahraničních věcí v Ruska, který eh, žádal, abychom netlačili na usnesení v Evropském parlamentu o právním státu v Rusku, ale myslím si, že není na Rusech, aby rozhodovali o programu Evropského parlamentu. To je na nás. Kto z państwa... Eh, chtěl by se někdo eh, vyjádřit, prosím, pan Severin, prosím. Dámy Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, jako stálý zpravodaj eh, ke vztahům s Ruskem bych vás rád informoval, že jsme již zahájili velice důkladný postup, abychom se zabývali všemi závažnými eh, věcmi, které jsou důležité pro naše vztahy s Ruskem. Máme slyšení se zástupci služby pro vnější činnost a se zástupci s ruským, eh, ruskou vládou. 2. března se bude konat další slyšení slyšení s experty eh, a toto slyšení se bude zabývat všemi závažnými okolnostmi našich vztahů s Ruskem. V druhém týdnu března chceme předložit velmi soudržný text, včetně doporučení, který bude předložen k diskuzi a k pozměňovacím návrhům a který bude nakonec schválen na plenárním zasedání i s e, vysokými e, představiteli a podle našeho názoru tento text tento týden není k dispozici, takže podle našeho mínění, aniž bychom chtěli e, říct, že toto téma není závažné. Domníváme se, že je třeba postupovat eh, opravdu důkladně, aby ta rozprava byla eh, velmi eh, důkladná a dospěli jsme k důvěryhodným závěrům. Velice děkuji. Budeme tedy hlasovat. Prosím, máte připomínku? Je tady něco, čemu nerozumím. V minulém týdnu na konferenci předsedů jsme řekli, že budeme organizovat v březnu eh, rozpravu k Rusku, až bude přítomná paní Ashton. A následně během konference předsedů jsme řekli, je třeba uspořádat diskuzi eh, k Rusku, protože pan Putin navštíví na komisi pana Barosa. Informace, které jsem dnes odpoledne dostal, jsou takové, že pan Putin na komisi nedorazí. A já se táži, zdali tady někdo má nějaké eh, ještě další informace, anebo ne. Takže e, ta žádost o rozpravu e, přišla minulý týden kvůli tomu, že pan Putin měl navštívit Barosa. Jinak jsme měli naplánovanou diskuzi k Rusku na březnovou plenárku. E, pochopil jsem, že to je faktická připomínka. Také máte faktickou připomínku? Ne, budeme hlasovat. Teď budeme hlasovat. Kdo je pro schválení návrhu skupiny zelených a liberálů, prosím, zvedněte rukou. to je sprzeciwne. Kdo je proti? Musíme to ověřit. Budeme elektronicky ověřovat. Zahajuje hlasování. Otvěra. Zahajuje hlasování. Už jste všichni hlasovali? Končím hlasování. Návrh byl schválen. Návrh byl schválen. Prohlášení vicepřed místo předsedkyně komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční záležitosti a politiku bezpečnosti eh, k otázkám právního státu Rusku bude zařazeno jako třetí bod programu v úterý ráno. Bude to třetí bod programu v úterý ráno termín pro návrhy usnesení uplyne v 10 hodin ráno 15. února v únory. A termín pro pozměňovací návrhy a společné návrhy na usnesení uplyne 16. února 10 hodin ráno ve středu, zatímco závěrečná lhuta eh, pro předkládání pozměňovací návrhů na eh, společné návrhy je v středu 16. února 11 hodin, čili v 11 hodin ve středu už končíme přijímání jakýchkoliv pozměňovacích návrhů návrhů a hlasovat se bude ve čtvrtek. Dále prosím, mám pro vás ještě návrh, který se rovněž týká úterka. Skupina Evropské lidové strany, křesťanští demokraté, požádali, abychom do jednacího pořadu zahrnuli prohlášení komise o situaci na Lampeduse. Tento návrh zdůvodní pan kolega Mario Mauro. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Jak jste právě připomněl, tak eh, teď čelíme určitým problémům, velmi závažným problémům, eh, které sebou eh, nesou velký tok přistěhovalců směrem k Evropě. Dnes je to Lampedusa, která je e, vlastně e, cílem tohoto úsilí, ale zítra to bude e, celá Evropa. Magreb se rozhýbal a zdá se nám, že je velice zásadní, aby se komise k tomuto vyslovila a aby na to reagovala samozřejmě humanitární pomocí, ale aby také přinesla určité strategické reakce, abychom eh, revidovali naší středozemní politiku. A proto žádáme, aby v úterý došlo k oddělené rozpravě během odpoledne eh, s komisařkou Malström a chtěli bychom, aby se o 30 minut eh, snížil objem času pro otázky komisi, abychom se mohli podívat tímhle. Pan předseda Schulz chce podpořit tento návrh. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Naše frakce má stejnou žádost, která tady zazněla. Ostatně chtěl bych říci kolegovi Mauro a parlamentu, že bychom měli toto zpracovat přesněji, precizněji protože tady opravdu se jedná o obrovský příval a Itálie, stejně jako ostatní státy v Předomoří, nemůže zvládnout tento problém sama. A Itálie určitě nebude jedinou zemí, která bude eh, čelit těmto obrovským eh, přistěhovaleckým tokům. Můžeme vycházet z toho, že se to bude týkat Malty, Řecka, Španělska a že tyto státy eh, v dohledné době budou také řešit tento problém. Proto žádáme, aby název této rozpravy byl precizní, to znamená prohlášení komise k okamžitým opatřením Evropské unie na podporu Itálie a ostatních eh, členských států EU, kterých eh, se týká řešení otázky těchto přistěhovaleckých toků. Velice děkuji. Kdo by se chtěl vyjádřit proti tomuto návrhu? Prosím. Kdo je proti tomuto návrhu a chtěl by se proti němu vyslovit? Proti. Nobody. Nikdo? Prosím, budeme hlasovat. Kdo je pro přijetí návrhu, který předložil? Vy jste proti? Proti? Ne. Well, against who... Kdo si přeje se vyjádřit proti tomuto návrhu? Omlouvám se, kolegová. Hlasujeme o návrhu, který předložil pan kolega Mario Mauro. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji. Tento bod byl schválen. Počkejte prosím okamžik. Bod byl schválen a bude zařazen jako druhý bod v úterý eh, odpoledne. Bude to doba otázek od 18.30 do 19.30 a tento bod bude druhý v jednacím pořadu odpoledne v úterý. Zatímco tedy kolo otázek se přesune eh, dále. Teď musíme eh, schválit název tohoto bodu pro diskusi. Hned se k tomu dostanu, ale pře- eh, pochopil jsem, že někdo se chtěl ještě přihlásit. Máte faktickou připomínku? Děkuji, pane předsedo. Já chci eh, hovořit eh, pro návrh eh, pana Šulce, protože to je víc než Lampadusa. My teď hovoříme o pětistech kilometrech a každý kilometr představuje obrovské humanitární riziko. Tady nejde o to, jestli Unie pomůže italské vládě. Tady jde o to, abychom zjistili, zda jsme připraveni jako kontinent bojovat proti tomuto riziku. Máte pravdu, kolego, ale my už o tom hlasovali. Odpověď z zazněla ano. Plenární zasedání se rozhodlo ano, takže všechno je v pořádku. A nyní, eh, prosím, se dostáváme k schválení názvu této diskuse. Eh, skupina socialistů a demokracie navrhuje takovýto název. Prostředky pomoce ze strany Evropské unie pro Itálii a to v souvislosti eh, s migračními pohyby. Pan předseda Šulc, jak se zdá, má k tomu pozměňovací návrh. Děkuji, pane předsedo. Já to pokusím sformulovat ještě precizně. My bychom byli rádi, kdyby komise učinila prohlášení k okamžitým opatřením Evropské unie z hlediska podpory Itálie a dalších států, kterých se dotýká otázka zvládnutí současných přistěhovaleckých toků. Rozumím. Ano, eh, tedy chápu to, že takto, takovýto návrh je, na, se nabízí, předlož, aby Evropská komise předložila eh, prostředky pomoci, které lze směrovat do Itálie a dalších zemí, kterých se týká mimořádná migrační vlna. Kdo je pro přijetí takovéhoto názvu tohoto bodu v diskusi? Prosím, zvedněte ruku. Velice děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Čili tento název byl akceptován, eh, přijat eh, velkou většinou hlasů. Eh, ve středu nemáme žádné návrhy na změny, čili na té se nic nemění ve čtvrté. Ve čtvrtě by Naopak eh, skupina Svobody a demokracie žádala o to, aby byla zahrnuta ústní otázka na komisi. Týká se to eh, použití evropského eh, zatýkacího příkazu ve věci Juliana Assange. Kdo se chce k tomu vyjádřit, k tomuto návrhu? Děkuji, pane předsedo. Tato ústní otázka se netýká viny či neviny pana Assange v tom eh, obvinění ve Švédsku. Tady jde o postupu eh, vyplývajícího z evropského zatykače a zdali není tento zatykač eh, zneužíván z politických důvodů, protože tento zatykač vlastně znamená, že jakýkoliv evropský občan může být zatčen a nemá prakticky žádnou možnost se proti tomu ohradit. Je to obrovská příležitost pro zneužívání, zneužívání chování vůči politickým disidentům a tento případ eh, Assange za eh, tady jde o to, zdali nám jde o to, aby ten člověk byl právoplatně souzen, anebo zdali chceme využít eh, možnosti a pomoci Spojeným státům. Teď třeba si tyto věci promyslet a nedopustit, aby tento zatykač nebyl zneužit a abychom toto mohli dokázat, tak je třeba, aby byla pořádná rozprava. Prosím, hlasujte pro. Eh, velice děkuji. Kdo by se chtěl vyjádřit eh, pro, nejprve kdo chce vyjádřit pro paní Hercog, prosím, pro návrh. Ano, pane předsedo, já bych jenom chtěla říct, že jenom v roce 2004 irský pracovník eh, měl nehodu, když byl v Maďarsku a minulý týden v pátek jsme dostali rozhodnutí ze strany irských orgánů, že může být znovu vydán do Maďarska, aby se tam zodpovídal před soudem. A na úrovni Evropské unie je to velice důležitý postup. Musí být silnější než dnes, jinak děti budou muset dlouho čekat, mnoho, případ, mnoho let. Proto nejen v tomto případě, ale v mnoha dalších. Tento postup je třeba posílit, proto jsme pro. Děkuji vám. Kdo by, prosím o klid, kdo by se chtěl vyjádřit proti tomuto návrhu? Kdo se, kdo se chce vyjádřit proti? Proti návrhu, ano? Proti. OK. Yeah. Yeah. OK. Yes, please. Pane předsedo, já bych chtěl eh, učinit vysvětlení. Eh, nevím, jestli jsme schopni jako Evropský parlament vést zásadní rozpravu ohledně evropského zatykače. Tuto rozpravu bychom mohli vést samozřejmě a poskytnout příslušná vysvětlení, ale nevím, zda je eh, dobré, aby v průběhu tohoto soudního řízení byla tato rozprava vhodná. Protože pokud by to tak bylo, já bych měl také některé případy, které bych rád přednesl. Teď bych naléhavě požádal o to, abychom v případě probíhajícího e, řízení nevyjadřovali jako Evropský parlament stanovisko. E, děkuji bardzo. Proszę paní... Velmi děkuji. Prosím, dámy a pánové, hlasujeme o tomto návrhu. O návrhu Evropské e, skupiny Svoboda a demokracie, aby se do programu zřadila ústní otázka na komisi týkající se použití evropského zatýkacího rozkazu ve věci Juliana Assange. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Velice děkuji. Návrh nebyl přijat. Tím jsme už schválili konečný eh, program, návrh pořad jednání, čili dos- přecházíme už k normálnímu pořadu jednání. Já vás velmi prosím o klid. A- buď odejděte, prosím, klidně, anebo klidně v sále zůstaňte. Vážení kolegové, prosím, minutu podává pro vás.